pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení na adresu komise týkající se cenové krize v evropském sektoru vepřového masa. Jde o otázku výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a ze všeho nejdříve dám slovo panu zpravodaji Česlavu Adamu Šekerskému. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Právě se pouštíme do důležité otázky, protože ten problém je velice obtížně řešitelný. je zcela viditelné, že odvětví vepřového masa v Evropské unii nyní trpí a výrobci vepřového masa trpí s ním. Ceny masa klesají už čtyři roky a celkové světové ceny klesly o 15 Jednou z výhod společné zemědělské politiky ale je, že bylo možné stabilizovat situaci do jisté míry, jak pokud jde o příjmy zemědělců, tak pokud jde o nastavení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. To jsou eh, úspěchy eh, společné zemědělské politiky, které evropská společnost vnímá velmi pozitivně a zemědělci zejména. Situace je ale čím dál složitější a čím dál těžší a uvědomujeme si, že společná zemědělská politika do značné míry závisí na vnějších faktorech, na tom, co se děje na světových trzích, nad kterými nemáme kontrolu. Zejména nad těmi obecně klesajícími ceny potravy, cenami potravin. Teď se ale dostávám k otázce samotné. Vy tu problematiku znáte. Pokračující ruské embargo na dovoz potravin z Evropské unie připravil eh, evropské chovatele prasat o největší odbytiště. Což ještě prohloubilo ten problém, kterému čelíme a ceny jsou tlačeny dolů. klesají takovým tempem, že už to nelze vysvětlit eh, cykličností cen, která je poměrně běžným jevem. Průměrná hodnota eh, jatečně upravených těl eh, prasat třídy A klesla o 9% v prosinci 2015 a e, to bylo těsně před vánočními prázdninami, kdy většinou e, příjmy stoupají. Většina e, zemědělců tedy prodává prasata za cenu nižší než výrobní náklady. Pokud jde o poslední schéma pomoci soukromého skladování, které bylo podstatně vyšší než předchozí podobná schémata, tak takovéto schéma není dostatečné. a mohou se objevit další zátěžové faktory v budoucnu. A e, nahromaděné výrobky, které zůstanou na skladě, se potom dostanou na trh, čímž zvýší nabídku a patrně stlačí ceny ještě dolů a vytvoří další problémy pro chovatele prasat. Otázka je tedy následující. Hodlá Evropská komise eh, podniknout nějaké akce, pokud jde o schéma PSA? A eh, jaký dopad eh, komise očekává od schématu PSA na trh a na stabilitu cen? Jak už jsem se zmínil, Vepřové maso nakonec bude uvolněno ze skladů, kde se nachází nyní a hodlá komise podniknout nějaké kroky, aby finanční zdroje dostupné v rámci PSA opravdu skončily v kapsách zemědělců, kteří mají problémy a kteří nutně potřebují pomoc? anebo půjdou spíše prostředníkům a dalším aktérům v tomto sektoru? protože víme, že v potravinářství, v tom řetězci od zemědělce až na stůl, je, je zemědělec tím nejslabším článkem, který vždycky nejvíce trpí eh, poklesem cen. Jaké kroky hodlá Evropská komise podniknout, eh, pokud jde o ruské embargo, zejména eh, embargo na vepřový tuk, sádlo a droby? Víme samozřejmě, že toto embargo má politický kontext a že se přímo netýká e, situace na potravinovém trhu. Nicméně jeho následky jsou závažné pro zemědělce a e, politická situace situaci nezlepšuje. Děkuji a nyní za komisi pan komisař Johannes Hahn, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, pane předsedo, evropský sektor vepřového masa se nachází ve velice napjaté situaci. Dochází eh, k odpadnutí eh, vývozu masa do Ruska, což zostřilo podmínky, ale byly tady i jiné faktory komise v rámci dotací k soukromému skladování vepřového masa reagovala na tuto situaci a v lednu tohoto roku eh, bylo uvolněno 90 tisíc tun vepřového masa s rozpočtem zhruba 27,6 milionů eur. Eh, cílem tohoto opatření je trh v období nízkých cen na začátku tohoto eh, roku, čili stáhnout vepřové maso z trhu a potom E, začátkem léta zase e, dá do prodeje na trh. E, komise ovšem může toto opatření provozovat vždycky na omezenou dobu, protože když skladované množství je příliš velké, může to mít negativní dopad na znovu zavádění na trh. Hmm, sezónní propad cen tím pádem byl zastaven díky tomuto skladování a mělo to přímý dopad na zemědělské příjmy. Bezpečnostní síť tedy zafungovala. Eh, dovolte, abych jasně řekl, že opatření společného, jak společného tržního nařízení mohou krátkodobě pomoci a Vidíme v současné době naprosto jasné signály, že trh na to zareagoval. Dodatečně k těmto přímým podporám trhu využívá eh, sektor masa také pakt solidarity, který schválila komise. A to znamená možnost eh, realizace cílových opatření ve výše 24 milion eur co se týče omezení vývozu pro tuk, sádlo, a droby komise již v roce 2014 se snažilo o postup v rámci Světové obchodní organizace, zatím ještě tato nerozhodla, ale podle stávajících informací z Ženevy bude potvrzena pozice Evropské komise, což bez pochyby zlepší vyjednávací komisi komise a přístupu na trh. Dovolte, abych na závěr konstatoval, že Komise sleduje velice bedlivě situaci na trhu, stejně tak jako v minulosti eventuálně bude realizovat um, krátkodobá opatření. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane eh, komisaři. A teď tady jménem politických frakcí jako první za EPP dostane slovo Daniel Buda, máte minutu a půl. Pian trece prin momente extrem de dificile generate de embargoul impus de Rusia, dar și de imposibilitatea. Děkuji mnohokrát. E, vidíme tady stížení situace sektoru vepřového masa díky zákazu vývozu do Ruska maso se prodává za nižší než výrobní cenu a to je naprosto nepřijatelná situace a nedošlo k opotřebné modifikaci. Pro kroho pracují chovatele, jistě to není pro spotřebitele. Opatření Komise pro udržení tohoto sektoru díky skladování neřeší tuto situaci pro stabilizování cen. A navíc v určitých členských státech byla tato opatření nedostačující, například ve Francii a v Rumunsku, protože tady není dostatečný prostor pro soukromé skladování. Komise by měla identifikovat nové mechanismy pomoci pro tento sektor a zabezpečit, aby pomoc docházela tam, kde ji skutečně zapotřebí. Žádám Evropskou komisi, aby přehodnotila svou pozici týkající se rumunského vepřového masa v oblasti, která již 8 let nebyla postižena vepřovým morem. Zatímco Rumunsko dostalo všem sanitárním a veterinárním potřebám, je tedy nepřípustné, aby zaměstnanci Evropské komise eh, nebyli schopni odblokovat tuto situaci. Děkuji mnohokrát. A nyní ve jménu SAD promluví pan poslanec Erik Andře na dvě minuty a půl. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vy nám říkáte, že eh, příjmy a chovatelů prasat se stabilizovaly. No tak to asi nežijeme ve stejné Evropě. V takové zemi, jako je Francie, jeden zemědělec se zabíjí každé dva dny a to už za několik posledních let. Eh, zemědělský sektor trpí hlubokou krizí a nejenom ve Francii. Situace všude v Evropě se zhoršuje. To, co platí pro vepřové maso, platí také pro ovoce a zeleninu čerstvé. My prostě už ne, nemůžeme vést pouze diskuse v plenárním zasedání eh, ve čtvrtek odpoledne. Měli jsme to vést, tuto diskuzi už v pondělí za přítomnosti komisaře na zemědělství. Jeho nepřítomnost znamená pohrdání našimi obavami a pohrdání miliony zoufalých zemědělců. Chovatelé vepřového masa jsou v zoufalé situaci. Vaše komisa komise, pane komisaři, nebyla schopna předvídat situaci již dva roky. Jsme konfrontováni s krizí trhu a jak víte velice dobře, Evropská komise má přece tu moc regulací. Ještě jednou vás vyzývám, abyste nám naslouchal a abyste to také zprostředkovali radě eh, na jejím setkání v roce eh, v březnu je třeba realizovat výjimečná opatření snižování výroby. Eh, tři, o tři kila méně na jedna jatka by dnes vyřešila problém nadprodukce. Eh, zlepšete možnosti soukromého skladování. zaveďte také možnosti zpracovaného masa, jak to žádají spotřebitele a jak to my žádáme již minimálně dva roky. A na závěr, pane komisaři, musíte zahájit diplomatická, koherentní a příslušná jednání proto, aby došlo k odstranění veterinárního ruského embarga aby se překonaly tyto potíže, protože dnešní řešení neodpovídá situaci a nemůže zlepšit situace embarka s Ruskem. Děkuji vám. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní pan Vojčehovský za EKR. Proszę, panie pośle. Děkuji, pane przewodniczący. Situace... Děkuji vám, pane předsedo. Situace chovatelů vepřů v Evropské unii je složitá. Je složitá napříč EU, ale je zvlášť vyostřená v některých zemích, jako třeba v Polsku. Naši chovatelé byli zasaženi třemi problémy. Jednak africkou prasečí horečkou, ruským embargem a evropskou zemědělskou politikou, která nechrání e, zejména malé zemědělce, kteří mají rodinné firmy. Je to politika, která prospívá velkým holdingům. Potřebujeme rozhodnou činnost, abychom zlepšili situaci. V Polsku před osmi lety jsme měli 90 milionů kusů e, vepřů, teď nemáme ani polovinu. Je potřeba chovatele eh, vepřů podporovat, je potřeba vrátit se k nástroji PSA a potřebujeme všechny ty kroky, které otevřou nové trhy evropskému masu. Potřebujeme exportní eh, výhody, což jsou věci, které mohou tuto dnes dramatickou situaci zlepšit. Producenti vepřového masa nás o to prosí, potřebují naši pomoc. Děkuji vám, pane poslanče, říká předseda. Teď jménem frakce ALDE má slovo Jan Hujtema. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Vážení kolegové, ceny vepřového padají kvůli nadprodukci a kvůli tomu, že se eh, evropskému masu uzavřel ruský trh. A to z důvodu prasečí horečky, ne z nějakých politických důvodů. Je potřeba na to najít řešení, je potřeba najít řešení strukturované, je potřeba zlepšit pozici zemědělců v celém dodavatelském řetězci, například tím, že budeme podporovat eh, svazy producentů, svazy zemědělců. Evropští chovatelé vepřů musí hodně investovat, aby mohli dodržovat všechny ty velice přísné standardy hygienické a standardy pro blahobyt zvířat. Je velice důležité to, k čemu dochází v některých státech. Někde se peníze používají k navýšení produkce vepřového, ačkoliv už teď máme nadprodukci a nejsou plněny evropské dohody. Je skutečně zarážející vidět, že tento sektor podniká opatření, aby měli eh, lepší pozici na trhu, měli by například více inovovat. Děkuji. Teď jménem frakce GUE NGL má slovo Miguel Věgaš. Prosím. Děkuji vám. Portugalsku se říká, že evropské instituce vyprodukovaly zcela eh, deregulovanou situaci, protože věřili, že si trh poradí sám. Výsledky ukazují, že veřejné vlastnictví produkčních kapacit eh, je něco, bez čeho se neobejdeme. V roce 1993 Portugalsko bylo zcela nezávislé v oblasti vepřového. Teď 40% naší konzumace dovážíme. Ceny jsou na tak nízké úrovni, že ohrožují vůbec existenci celého tohoto sektoru. Pane komisaři, tato situace je vážná a nelze ji řešit pouze slovy. Potřebujeme eh, okamžitá konkrétní opatření, která zajistí, že producenti vepřového masa budou dostávat náležitou odměnu za práci, kterou odvádějí. Myslím si, že by mělo být zachováno právo každé země na to býti soběstačná v oblasti potravin nechceme, aby tady vz, e, zmizel další velice důležitý sektor pro naši ekonomiku. A zdá se, že tomu tak zatím je za dobu našeho členství v EU. Děkuji za zelené. Má slovo pan Rope na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, není tajemstvím, že vepřový sektor prochází hlubokou krizí, právě tak jako mlékařský sektor a e, další. E, nákupní cena vepřového masa je nejnižší za celé desetiletí. Za jediný rok klesla průměrně o 13%. Maloobchodní ceny e, klesají co nejméně, pokud vůbec. Eh, víme, že mnoho zemědělců si vzalo úvěry, aby mohli zmodernizovat výrobu aby mohli se starat o dobré životní podmínky zvířat a vyplnili požadavky na životní prostředí. E, proto nízké ceny e, nás vedou k otázkám, zda e, chov vepřového masa je vůbec v Evropě udržitelný. Jaké jsou důvody? Já si myslím, že na jedné straně máme zvýšenou globální nabídku a na druhé straně je nutné, ač nákladné, zavádět podmínky pro dobré životní standardy zvířat. Kromě toho chování obchodníků není vždy férové a také epidemie eh, africké prasečí chřipky sehrála svou roli. Eh, co můžeme udělat? Já si myslím, že bychom měli usilovat o rovné podmínky na mezinárodní scéně. Eh, proč nutíme naše zemědělce, aby aplikovali standardy ži- dobrých životních podmínek zvířat a potom importovali maso o 25% levnější ze zemí, jako je Jižní Afrika nebo Brazílie, eh, kde takovéto standardy jsou nízké a nebo vůbec neexistují? Tamní eh, zvířata navíc dostávají geneticky modifikované krmivo. Eh, vyzývám komisi, aby podnikla kroky na omezení importu eh, z takovýchto třetích zemí, kde platí nižší standardy pro zvířata než v Evropě. Bylo by ještě lepší, kdyby komise přikročila k akci a navrhla vysoké globální standardy pro dobré životní podmínky zvířat na úrovni VTO. Dále měli bychom e, přijmout opatření e, týkající se e, spravedlivého rozdělení přidané hodnoty což by nemohlo, což by znemožnilo maloobchodníkům manipulovat s cenami. Chci vám také připomenout, že farmáři potřebují opatření na podporu vývozu. Tím myslím schéma záruky exportu především. A konečně další důležitá eh, otázka je africká prasečí chřipka. Tato nemoc je v některých členských státech, eh, včetně mé země Litvy, široce rozšířená. Litevské úřady zastavili šíření této choroby Nicméně zemědělci utrpěli těžké ztráty vlivem nekalých obchodních praktik, kdy kupci vepřového masa nabízeli nízké ceny za naprosto zdravá zvířata v poměrně bezpečné zóně 3. Děkuji. Pane Rope, přijmete modrou kartu? Od pana Štefana Eka? Prosím. Mr. Ek, take off, please. Děkuji, pane předsedo. Eh, jistě víte sám, že pro Evropskou unii je naprosto nemožné dodržovat standardy a vyžadovat standardy na držení zvířat mimo Evropskou unii. Chci se vás zeptat, chcete skutečně těch několik málo norm, které máme na ochranu zvířat, o které jsme tolik bojovali, chcete je snižovat jenom proto, abyste se dostali k tržně dobré ceně? No to snad není pravda. E, Děkuji za tuto otázku, je to dobrá otázka. Já jsem řekl, že evropské standardy jsou dostatečně vysoké A nelze souhlasit s tím, abychom dováželi eh, maso zvířat, které byly, která byla chována za nižších standardů, protože takto se nedá konkurovat. Zemědělci dostávají nízké ceny, zatímco lidé jedí nekvalitní produkty z jiných zemí. Děkuji za EFDD, pan poslanec David Coburn. Ten tady asi není, dobře. V tom případě další řečník paní Dominik Bild z ENF. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát. Evropský sektor vepřového masa dnes prochází velkou krizí, která je přímým důsledkem vykořišťování našich zemědělců, kterou se organizovali političtí i evropští i národní vůdci. Za prvé ruské embargo Evropské sankce rujnují velký počet producentů vepřového masa. Je naprosto nezbytné odstranit toto embargo, které má přímý dopad na ceny. Dále je tady nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou. Evropská výroba se zvětšila 3% v tomto roce, to znamená 2 miliony tun masa navíc vepřového na evropském trhu. Francouzští producenti se stávají přímými obětmi německých a španělských producentů, kteří provozují sociální dumping, protože zaměstnávají vysílané pracovníky, které platí 3 až 5 euro na hodinu a nedodržují takové normy, jako my. Například eh, tak se to děje ve Španělsku. Ve Francii se eh, zavedla cena 1 eh, euro za kilo, aby vůbec umožnilo přežít francouzským producentům. A tato minimální cena se zdála být zřejmě příliš drahá ve srovnání s mezinárodními cenami. A boj za kvalitu, za respektování ochrany zvířat, zejména za dodržování příslušné směrnice na, pro, na ochranu prasat e, není dodržována. Tady prostě nehledě na normy, které existují, se tady dováží vepřové maso ze zemí, které absolutně nedodržují takové normy, jaké máme my. Jak si můžete jak je možné vůbec si myslet, že Evropská unie se stará o zemědělce, když zadrž, v rámci T-typu by vlastně nám vnutili americké normy a navíc komise tady přinutila Francii aby eh, nerespektovala eh, označování původu masa. Norbert Lins. Eh, Teď má slovo kolega Linz. Minuta a půl, prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Milé kolegyně, milí kolegové, děkuji srdečně za tuto naléhavou diskusi z hlediska postavení, které v současné době mají evropští zemědělci na rozdíl od té, kterou by měli mít. Podívejme se na krizi, v níž se nachází celá řada zemědělských podniků. Chci zdůraznit ovšem, že uskutečnění diskuze ve čtvrtek odpoledne považuji za velice nevhodné. Ani v mé spolkové zemi bármsko württembersko se snížila produkce vepřového masa, protože tato fáze nízkých cen vede k likvidování našich zemědělců protože cena za jatka eh, euro 30, no za to nemůže u nás zemědělec vůbec přežít. Když se podíváme na tuto obtížnou situaci na trhu, je nutno jednat. Stejně tak jako v roce 2015 by měl platit nový pomocný balíček, takový, jaký byl skutečně v roce 2015 aby z toho mohlo mít užitek co možná nejvíce podniků. Eh, kromě toho by mělo docházet k nacházení nových trhů. Je třeba hledat tržní partnery a také zohledňovat potřeby maloobchodu. Ti musí rozeznat starosti a potíže našich zemědělství. Kromě toho <coughs> doufám, že na zasedání Rady ministrů v pondělí dojde k rozumným opatřením. Děkuji vám. Děkuji. Eh, eh, a teď má slovo pan poslanec Mark Tarabela na dvě minuty a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, je naprosto nepřijatelné, aby tato diskuze se konala za nepřítomnosti komisaře odpovědnou za zemědělství. Eh, všichni víme, v jaké krizi se nacházejí naši zemědělci. V Belgii je situace velice vážná Situace se týká vlastně celé země, ale zejména Vlámska. A teď já budu hovořit nizozemsky. Situace chovatelů prasat je dramatická. Každé prase, které doputuje na jatka, vynáší méně, než kolik eh, na ně eh, zemědělec vynaložil. Jedno euro 50 by bylo potřeba, aby si farmář vydělal alespoň na živobytí. Ta částka, kterou dostává, tedy ani nepokrývá eh, výrobní náklady, zejména náklady na krmivo stoupají. Chovatelé tedy musí prodávat se ztrátou. A přicházejí o zisk. A komise, pokud jde o trhy, tak pouze jak si odvrací katastrofu místo, aby řešila skutečný problém nejsme eh, nějakým způsobem pány situace. Já jsem říkal už mockrát v tomto parlamentu, že cena musí být fixována na výrobní náklady a nesmí nikdy spadnout pod tyto náklady. Situace si žádá činy. Potřebujeme konkrétní akce, které by omezily nabídku a musíme vytvořit cenovou observatoř vepřového masa, která by sbírala informace o cenách, o počtu jatek a tak dále. A také minimální eh, úroveň zisku musí být stanovena a je zapotřebí učinit eh, rychlé kroky na odstranění ruského embarga. Je to naléhavá situace, pane komisaři, takže přestaňme přemýšlet a dělejme něco. Děkuji. A nyní pan Basbelder. Na minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za skvělou nizozemštinu také. Krize eh, v sektoru vepřového masa trvá už příliš dlouho. Eh, jménem eh, organizace tohoto odvětví v Nizozemsku bych vám chtěl položit několik otázek. Je komise připravena hledat alternativní opatření jiné než soukromé skladování? Je to velice zvláštní krizová situace a e, sektor se domnívá, že spíše e, dočasné, e, předčasné zabíjení by bylo lepší opatření než dlouhé skladování masa. A pokud jde o otevření ruských trhů, tak to je naprosto nutné. Jestliže VTO negativně zhodnotí situaci, pak musíme rychle konat. A chtěl bych zdůraznit, jak je důležité mít rovné podmínky uvnitř Evropy i mimo Evropu. Děkuji. A nyní pan Jasenko Selimovič na jednu minutu, prosím. Děkuji. V diskuzích o problematice chovatelů prasat v Evropské unii se často říká, že největší problém je konflikt s Ruskem, ale to není pravda část zemí má velice malou expozici vůči Rusku, zatímco jiné mají reálné problémy s hledáním alternativních odbytišť. Největším problémem je, že Evropská komise a politikové se zaměřovali na krátkodobá opatření, jako například podpora soukromého skladování. Tato opatření e, neřeší problém strukturálním způsobem a naopak e, hrozí, že po nějaké době situaci ještě ještě zhorší. Je zapotřebí nové tržně orientované řešení, jiná politika. Je zapotřebí vsázet na silnou konkurenceschopnost uvnitř evropského zemědělství vlastnictví a tvrdší požadavky by měly být kladeny na ochranu zvířat u těch, kteří exportují produkty do Evropské unie, tak, aby konkurence byla spravedlivější. Pouze strukturálním řešením problémů můžeme pomoci výrobcům průmyslu i spotřebitelům. Děkuji. Děkuji. Uh, uh, and now, uh... Nyní paní poslankyně Anja Hazenkamp. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Sektor vepřového masa už se dlouho tak nějak potácí od jedné ceny k další. Už jsme měli krize eh, kvůli prasečí chřipce, eh, kvůli různým pohromám a skandálům a zhroucením trhu. A eh, to jenom proto, že chceme být řezníky celého světa. Miliony prasat jsou drženy v strašlivých podmínkách, jenom aby se časem změnili ve vepřové maso. Mnoho prasat se se kastruje bez umrtvení. Ocasy a zuby se, uh, se usekávají, přestože je to už 20 let zakázáno. A nyní je, máme embargo na ruském trhu. A tím pádem je větší nabídka než poptávka. A místo, abychom snižovali nabídku, uh, jenom skladujeme spoustu masa v mrazácích a propagujeme vyšší konzumaci vepřového masa. Je zapotřebí dělat něco s tímto sektorem, který je krutý ke zvířatům a znečišťuje životní prostředí. Je na čase omezit tento průmysl. Sektor vepřového masa je zvrácený a špinavý, tak jako zvířata, které chová. Pardon. Děkuji. A nyní paní Anis Schreier-Pírik. Děkuji. Tak ještě trochu holandštiny. Vzhledem k tomu, že uh, vepřové maso je posledním bodem pořadu jednání, přestože jde o velice důležitý bod pro zemědělce nejen v Nizozemí, ale i v dalších zemích, eh, ti eh, si nemohou dovolit platit účty, nemohou ani platit za svou domácnost eh, od ruského bojkotu, který doufejme brzy skončí panuje nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Je čím dál více nabídky a přitom ceny jdou dolů. Přitom výrobní náklady v Nizozemsku se zvýšily kvůli přísné implementaci požadavků na životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat. A proto e, musíme platit, nebo zemědělci musí platit mnohem více e, za produkci oproti například Německu a Dánsku. Takže férová konkurence vůbec neexistuje. 500 milionů euro na podporu soukromého skladování nepokrývá náklady. Musíme pomáhat lidem, kteří to chtějí vzdát. Potřebujeme pomoc pro tyto lidi a potřebujeme pomoc i pro lidi, kteří chtějí pokračovat a kteří chtějí modernizovat tento sektor. Neměly by se využívat krizové fondy, pane komisaři, tak jako pro ostatní sektory. Je zapotřebí vylepšit vyjednávací pozici. V loňském roce eh, jsem připravila akční plán eh, který by posílil roli zemědělců jakožto článku ve spotřebním řetězci. Děkuji a nyní pan poslanec Karol Karský. E, z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego kryzysu na rynkach rolnych. Děkuji. Vzhledem k trvající krizi v, ve vepřovém sektoru se zemědělci v Evropě nacházejí skutečně v okamžiku krize. Ceny jsou velice nízké, mnoho farmářů musí čelit výrazným finančním problémům. Z iniciativy naší frakce v roce 2014 apeloval parlament na komisi, aby podnikla okamžitá opatření na podporu zemědělců, kteří zažívají tyto kruté následky ruského embarga a jiných externích faktorů. Eh, katastrofická situace v sektoru vepřového masa v Polsku znamená, že eh, skutečně trpíme eh, ztrátami v důsledku africké prasečí horečky, která tento sektor v Polsku decimuje. Producenti vepřového masa jsou v na tom v Polsku lépe než v jiných státech. Nicméně i polští zemědělci utrpěli eh, loňským obdobím sucha, které vedlo k celé řadě velmi vážných problémů pro chovatele. Eh, bylo méně krmiva, ceny se zvýšily. Apeluji proto na komisi, aby podnikla okamžitá opatření na pomoc tomuto sektoru. Děkuji vám, pane poslanče. Teď má slovo Ivan Jakovčič. Eh, jedna minuta, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Pane komisaři, to, co zde potřebujeme, je jednak krátkodobé řešení a pak dlouhodobé řešení. To krátkodobé řešení by se mělo snažit o diverzifikaci našich produktů tak, abychom se dostali na nové trhy, zejména třeba na trh čínský. My jsme schopni se na čínský trh dostat a já bych eh, navrhl abychom eh, dali vepřový, eh, chovatelům eh, vepřo, vepřů jednorázovou jaksi dávku, která by jim pomohla překlenout období krize, aby pan Hogan cestoval po celém světě a hledal pro ně nové trhy. A dlouhodobě potřebujeme diverzifikovat. Dříve či později se na ruský trh dostaneme zpět. Rád bych, aby v Chorvatsku proběhla proběhla inspekce, která by potvrdila, že v Chorvatsku už není prasečí horečka. Eh, Chorvatsko má obrovské exportní zásoby a mělo by je využívat. Děkuji. Pan Štefan Ek, máte jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. V Evropské unii se produkuje více vepřového masa, než kolik se ho spotřebuje, z různých důvodů. Eh, jednak ruské embargo, nízké ceny, Eh, to, že lidé nechtějí to nemocné vepřové maso jíst. No a teď eh, tady máme něco s touto situací dělat, což eh, se zdá nikomu neuškodí. Nicméně máme podniky v státech, které zač- zažívají krizi a ty tím zlikvidujeme. Vzpomeňme třeba na sektor mléka. To, ty masivní výkyvy, které teď zažínáme v cenách, nejsou nic jiného než výsledek špatné politiky, protože velké řetězce získaly takovou pozici na trhu, trhu, že si mohou diktovat ceny. Jinými slovy, produkce se musí orientovat podle poptávky a producenti vepřového masa by si eh, konečně měli eh, uvědomit, eh, že počet lidí, kteří vepřové maso nejedí a počet vegetariánů do budoucna bude stoupat. Děkuji. Děkuji. Paní Sander, jedna minuta monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, situace je vážná. Již celé měsíce přicházejí zemědělci o své příjmy. 20 z nich je pod eh, běžnou bilancí. A to vše je způsobeno embargem s Ruskem. Co dělá komise proto, aby pomohla zemědělcům překonat eh, naše diplomatické selhání? Musíme přizpůsobovat naše konkurenční právo, abychom <clears throat> získali výhody na základě stanovování cen. Celé zemědělství se nachází v krizi a pakliže Evropa chce zůstat trvale udržitelnou zemědělskou mocností, je třeba konečně konat. Děkuji vám. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní zahajujeme postup Catch the Eye. Kelly, Jako první pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se zúčastnil pondělní večerní schůze výboru Agri s komisařem Hoganem a není pochyb o tom, že eh, o krizi panuje čím dál lepší povědomí. Nicméně my potřebujeme řešení na, ta, na tuto krizi. Já tady mám tři otázky pro komisaře Hána. Za prvé, zda zemědělský sektor, my se bavíme o prasatech, ale obecně, zda zemědělský sektor může odolat ruskému embargu eh, evropských výrobků. Za druhé, jaké máme krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vyhlídky na růst trhů mimo Evropskou unii? A za třetí, Eh, jaké úsilí bylo podniknuto na podporu prodejů v Evropě i mimo Evropu? Zejména vzhledem k tomu, že předchozí řečníci říkali, že lidé čím dál méně jedí maso kvůli různým eh, problémům, které jsou s ním spojené. Děkuji. Pan Andrej z Mamikins, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený předsedo, vážený pane komisaři, klesající ceny vepřového masa lze vysvětlit zjevnými důvody, samozřejmě ruským embargem, o kterém hovořilo mnoho kolegů, ale ještě předtím, ještě před těmito sankcemi už existovala krize Rusko představovalo odbyt jedné miliardy euro denně a Lotyšsko trpí nejvíce tím embargem. Zemědělský sektor je nejregulovanější v Evropské unii, ale co se vlastně děje? Nic. To znamená, že musíme znovu získat ruské trhy. Pro mou zemi Lotyšsko je to tradiční odbytiště a právě tak pro Evropskou unii obecně. Víme, že sankce už byly zrušeny eh, pro Bělorusko, což znamená, že vepřové maso by mohlo putovat na trh v Bělorusku, což se samozřejmě nestane zítra ani pozítří. Takovéto otevření trhu eh, si žádá čas. Já mohu říci, že lotyšské vepřové bývalo v Evropské unii poměrně slavné, ale brzy z toho bude už jenom pověst, jestli něco rychle neuděláme. Děkuji, paní Beata Goševská, prosím. Děkuji vám. Jménem polských výrobců vepřového masa bych chtěla vyjádřit čím dál silnější obavy z destabilizace trhu s vepřovým masem v Polsku a neexistence jakýchkoliv efektivních opatření ze strany Evropské komise. Má země trpí závažnými důsledky opatření e, Evropské unie na ochranu e, Evropské unie před šířením africké prasečí chřipky. Mělo to obrovský dopad na ceny. Dosavadní opatření komise na pomoc výrobcům nebyla efektivní. Produkci nadále trpí ztráty každý den, eh, jejich výkupní ceny se snižují a výrobní náklady se zvyšují. Takže další eh, finanční podpora pro výrobce vepřového masa v mé zemi je naprosto nutná a očekáváme od komise, že přijme opatření, které budou mít reálný a pozitivní dopad na situaci chovatelů prasat v mé zemi která je v podstatě nárazníkovou zónou Evropské unie a jako taková by měla být podporována a ne nechána, ať si problém řeší sama. Ptám se tedy Evropské komise, zda konečně eh, přijme opatření nutné proto, aby, eh, aby ceny ve výrobním řetězci byly správně nastavené na všech úrovních. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Jožo Radoš má slovo. Izražavam punu podporu Děkuji, pane předsedo. Já eh, naprosto podporuji eh, výbor Agri, který pokládá tuto otázku, protože zemědělci v Evropské unii a zejména chovatelé prasat jsou v krizi. A je diskutabilní, zda tato krize může vůbec v budoucnu být horší. Plánujeme otevřít sklady a snažit se prodávat v létě zmrzlé maso. I to je otázka, zda je to nejlepší vhodné načasování. Chtěl bych také zdůraznit, zda finance zamýšlené pro zemědělce se dostanou až k zemědělcům. Chtěl bych vyzvat komisi, aby posílili programy pomoci soukromého skladování, protože bez této možnosti jsou eh, zemědělci vydáni na pospas vydírání a manipulace ze strany eh, výkupců. Eh, to není případ pouze vepřového masa. I, výrob, i pěstitelé ovoce v Chorvatsku jsou podobně zranitelní. Podporuji návrhy některých kolegů na to, aby se Evropská komise pokusila rozšířit naše trhy a zavést vyšší standardy pro ty země, které k nám dovážejí. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Maria Grappini. Děkuji vám, pane komisaři krize cen v evropském sektoru vepřového masa je známá tlak na ceny znamená eh, snížení počtu chovatelů prasat. To, co tady chybí, je dlouhodobá vize a domnívám se, že společná zemědělská politika musí také sledovat nabídku a poptávku a její vyvážení, čili brát v potaz externí faktory, včetně ruského embarga. Co udělala společná zemědělská politika? Eh, aby chránila evropské trhy, pane komisaři. Z vašeho portfolia můžete možná říci něco více o Rusku, ale není tady komisař za zemědělství a myslím si, že tedy to je velká blamáž. My máme tradici ve výrobě vepřového masa. Tady se hodně hovoří o dopadech. Ale měli bychom o nich hovořit z dlouhodobé perspektivy, pane komisaři. Vždyť mm, to je významný sektor. No tak co hodláte dělat pro to, aby se skončilo s touto krizi? A teď pan Branislav Skřípek. Prosím, jedna minuta. Vážený pan předsedající, Euro... Vážený pane předsedající, Evropská unie byla vždy hrdá na kvalitu zemědělské produkce, na poctivou práci svých zemědělců. Současná krize vepřového masa nám pokládá otázku, kam až sahá naše marnivost a to, že si nevážíme lidské práce. Jeden důvod pro krizi jsou um, ruské sankce. To snížilo vývozy a, je na, vývozy a naši povinností našim výrobcům pomoci toto období překlenout. Je potřeba producentům pomáhat a krátkodobě navýšit podporu soukromého skladování a dlouhodobě podporovat snahu získávání odbytišť v dalších zemích. Další věc je, že jsou zde rovní, ale pak jsou zde ještě rovnější, protože e, sice dotace dostávají všichni zemědělci v celé EU, ale e, zemědělci na Slovensku mají daleko nižší e, dotace než jejich kolegové na západě. A Slováci tím pádem nemohou konkurovat. Eh, otázkou je, zda zavádět systém maximální kvót ehm, eh, pro jednotlivé země, protože zde máme příklad sektoru mléka, kde nastaly velké problémy v souvislosti s tím. Děkuji. Děkuji. Pan Sjekerský, prosím, co nejkračeji. Děkuji, pane předsedající. Já, když dovolíte, bych se omezil na stručné komentáře. Komisař Hogan je v Polsku na pozvání ministra zemědělství. Fakt, že vedeme tuto debatu dnes, je rozhodnutí vedení parlamentu. Je škoda, že eh, této debatě nedošlo na začátku tohoto týdne, když pan komisař Hogan eh, tady byl. Ale je zde aspoň eh, komisař Hán a to je užitečné, protože eh, otázka ruského embarga je velice vážná otázka. Dámy a pánové, musíme zvážit fakt, že na evropském trhu spotřeba klesá. Slyšíme v médiích, že červené maso je nezdravé, a to, to se přímo odráží na eh, nízké spotřeby na evropském trhu. Zároveň roste konkurence na světovém trhu. A pakliže v této hře eh, chceme obstát, musíme se vyhýbat eh, chybám. Je potřeba industrializovat a je potřeba zajistit, aby i malí producenti vepřového masa zůstali na trhu. To je velice důležité pro celou strukturu trhu. Děkuji. Teď má slovo za komisi pan komisař Hán. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát a Děkuji eh, za trpělivost, že pan Hogan tady nemůže být, ale já vás mohu ujistit jménem celé komise, že tržní situaci v sektoru zemědělství bereme velice vážně. Eh, na pondělním zasedání rady budou otázky eh, trhu se zemědělskými produkty brány jako první a komisař Hogan se tímto tématem zabývá. Členské státy i tato sněmovna v rámci společné organizace trhu stanovili e, řádný rámec. Je to taková bezpečnostní síť, e, kterou komise využívá. Potřebujeme stabilní zemědělské podniky. To je v zájmu všech. A je také v našem zájmu tyto podniky podporovat v době krize. Nesmíme zapomínat, že jsme všichni chtěli více reform zemědělské politiky, že jsme chtěli tržněji orientovanou eh, zemědělskou politiku. Parlament takovouto změnu podpořil. Eh, ovšem bohužel eh, tržní orientace znamená také to, že síly trhu budou mít vliv i například na systémy produkce. Tento systém se eh, ještě ostřeji projevuje v době krize eh, než za normálních okolností, ale postupuje kontinuálně. My chceme především upřímnou zemědělskou politiku. Ať už je to vepřové maso, mléko nebo cokoliv jiného. Komise vždy jedná odpovědně a bude využívat manipulační prostor, který dostává v legislativě od parlamentu a rady. Chceme konkurenceschopnou a budoucnosti odolnou společnou zemědělskou politiku. E, já vám mohu říci, že e, zástupci této sněmovny, kteří se zde velice jasně vyjádřili v této diskusi, e, například eh, k otázce eh, Ukrajiny a konsekvencí této krize. My si velice dobře uvědomujeme, jak je důležité dospět pozitivního řešení. Já jsem optimista. Věřím, že tento optimismus mě nijak nezaslepuje a jsem si jist, že se situace zlepší a že se objeví faktory, které budou na situaci v zemědělském sektoru mít pozitivní vliv. Děkuji vám, pane komisaři. Tím končím debatu. Zápis dnešního zasedání bude k dispozici.